1. 3. 2012 je jeho místo volné. A dále chci říci, že máme celou řadu mandátů podle článku 3 odstavce 3 a 4 jednacího řádu. My jsme ověřili e, tato jmenování a chci říci, že tyto lidé jsou tedy platní. Anders Totovkus. McIntyre, Malinov, Nilsson, Vilela, Zarduski, Zidu i Alabacht. Trematera weidenholzer bratkowski kouchet roata stadler kukovi van der stoep miranda omarjee correia zamora naranjo escobar und zuber. ist da jemand gegen? je někdo proti? Tímto způsobem je tedy potvrzena platnost jejich mandátů od frakce EPP